takže žádost je tímto potvrzena. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. První kolegyně, která bude mít slovo, je Marie Christine Arnotu. Máte slovo. Pane předsedo, milí kolegové, je kolega Arnoti eh, zde v plenárním sále? Dámy a panové, prosím vás, abyste zanechali svých debat zde v sále a pokud si přejete debatovat dále, tak prosím opuste plenární sál. Děkuji mnohokrát. Paní Arnoti, máte slovo. Pane předsedo, milí kolegové, Hlasovali jsme proti ratifikaci této dohody. Ukrajina nyní je v podstatě rozdělena mezi západem a východem. To každý den vidíme, jak k jakým tragickým událostem dochází. Nezapomínejme, že tato krize vznikla i e, kvůli tomu, že zde nebyla podepsána ta dohoda, o které dnes diskutujeme a to bylo tehdy za Janukoviče a v podstatě ten byl potom svržen převratem. Proč tedy ještě přilevat oleje do ohně, když to chceme podepsat tuto smlouvu a tím vlastně ještě proti sobě více postavíme oba tábory. Přidružení Ukrajiny k EU má za cíl především Eh, skonsolidovat eh, mír a stabilitu přece, ale prozatím je to úplně pravý opak. Ten efekt je opačný. A jak tedy chcete aplikovat dohodu o volném obchodě se zemí, kde zuří občanská válka? na třetině území asi. A nakonec je zcela zneklidňující a škodlivé a alarmující, že žádná studie dopadu zatím nebyla vyhotovena, poněvadž tato dohoda obsahuje celou řadu rizik jak pro evropské zaměstnance, tak pro francouzské zaměstnance a samozřejmě i pro ukrajinské zaměstnance. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je Jean-Luc Schaffhauser. Pane kolego, máte slovo. Ano, pane předsedo, my jsme hlasovali proti této dohodě, poněvadž dohoda o přidružení v této chvíli, to znamená připravit válku, je to vlastně něco, co ještě zhorší to rozdělení země mezi západem a východem. A přece my bychom měli se snažit o jednotu a o mír a na druhé straně jde o to i respektovat ukrajinský lid. A proto jsme hlasovali proti poněvadž je zde taková falešná, milná ekonomická eh, eh, naděje, ale eh, jaká je realita? Dražší, dražší plyn i rostoucí nezaměstnanost. Pomoc ze západu nikdy neumožní tuto zničenou, rozervanou zemi zrekonstruovat a mm, vlastně my bychom měli přece pomáhat tak, aby to bylo uměrné ekonomickým potížím. A to nebude tak. A, ta, a Ukrajina ještě schudne a kompenzace ze západu nikdy nebude moci splnit očekávání Ukrajinců a Ukrajinci budou mít brzo pocit, že západ zradil. To je eh, vlastně konec demokracie eh, na Ukrajině, která je velice křehká, protože stejně teď již je v rukách oligarchů, kteří jsou skorumpovaní, i v rukách mm, rasistických neofašistů. Parlament hovoří o... Děkuji mnohokrát, pane Schaffhausere. A dalším kolegou, který poprosil o slovo, je Peter Jár. Prosím, děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro dohodu o přidružení. A to proto, že pro mě to není konec nějakého příběhu, je to začátek nového příběhu o Eh, bylo by to možná eh, to popsat tak, že pomocí spolupráce vytváříme důvěru a pokud si někdo tu dohodu pečlivě pročte a podívá se na ty perspektivy, tak tomu bude jasné, že tam není jenom pouze perspektiva pro EU a Ukrajinu, ale mohla by to být také perspektiva pokud bychom to tak chtěli nazvat, pro trialog mezi Evropskou unii, Ukrajinou a Ruskem. Opakuji, moto by mohlo mít pomocí společné práce, pomocí obchodu vytváříme důvěru a proto jsem mohl tuto dohodu podpořit, stejně tak jako většina tohoto parlamentu. Děkuji i kolegu Járovi. Mohl bych poprosit panu kolegu Landenbrock a dalšího, aby ve svých diskuzích pokračovali mimo tento šás. Prosím, milí animále, opuste prosím tento sál a diskutujte venku. Další eh, bude mít, eh, jako další bude mít slovo paní Kristýna Morvaj. Samozřejmě jsem hlasovala proti této dohodě, nemohla jsem mluvit, eh, hlasovat pro um, dohodu o přidružení, která by vstoupila v platnost mezi Evropskou unii a zemí, státem, který je proti právům, eh, lidským právům 200 tisíc Maďarů, etnické menšiny, eh, kte, kteří žijí v zemi, které eh, musí utíkat. Tato asociační dohoda říká, že obě strany by měly dodržovat lidská práva práva menšin a e, to by mělo být dodržováno. Ukrajina to nedodržuje. Nehovořím o stranické politice, ale když členové strany Fides aplaudovali, tak jsem skutečně mm, se zlobila, když poslanci z této oblasti nepromluvili tak v této rozpravě, jak jsem byla překvapena. Děkuji mnohokrát, paní Morbaj. A dalším kolegou je Petr Mach. Pane Machu, prosím, máte slovo. Je pan Mach zde v sále? Není. Takže pokračujeme v seznamu řečníků a má slovo Nathan Gill. Prosím. Děkuji. Dohoda o přidružení je eh, něco polovičatého mezi obchodní dohodou a členstvím. Mm, je to druhý pokus Ukrajiny o asociační dohodu. První pokus vedl ke svržení demokraticky zvoleného proruského prezidenta a současná občanská válka, kterou máme teď na Ukrajině, současné, tedy stávající občanské válce. Kdy to skončí, kde to skončí. Ukrajina je nárazníková zóna mezi NATO a Ruskem. EU tuto zónu um, ruší a potenciálně dává, ruské, eh, dává tanky NATO na hranici s Ruskem. Nyní naléváme e, olej do ohně, které za, e, zažehla EU. Putin není největší hrozbou naší civilizaci. Největší hrozbou jsou muslimští extremisté. E, z politických důvodů eh, je to, eh, toto eh, píchání do ruského medvěda nebezpečné. Proto jsem hlasoval proti této dohodě. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení, také děkuji za to, že jste dodržel řečnickou dobu a další řečník je Klaus Buchner za zelené. Máte slovo. Pane předsedo, dohoda v sobě obsahuje vyjádření, slova, kteří mnozí nepochopili, nevšimli si jich a e, tak e, ono to není s podivem, když jsme tady hlasovali více než 250 stránkách. A já tady mám na mysli výslovně článek 89, je to část o obchodu a tam stojí, že e, Zákony o ochraně musí být pozměněny tak, aby se zajistila ochrana investicí a aby se zavedly tzv. rozhodčí soudy. Ochrana investic zde znamená, že Ukrajina nebude moci zavádět žádné nové sociální a ekologické zákony, které by zmírňovaly eh, zisk evropských investorů. Takže pozor na to, toto je eh, snižování demokracie. Eh, rozhodčí eh, či postupy před rozhodčím soudem mohou eh, přinášet Ukrajině těžké ekonomické zásahy, velké škody. Pokud tedy eh, takto dohodu uzavřeme i s těmito odstavci, tak si ukrajinský lid rychle všichni toho, že jsme mu e, poslali jako dar trojského koně, e, což poškodí důvěru v Evropu a trvalé e, poruší, naruší naše vztahy s Ukrajinou. Já si myslím, že dohoda s Ukrajinou je nezbytně nutná, ale ne v této formě a ne s těmito odstavci, které jsem zmiňoval. Děkuji mnohokrát profesoru Buchnerovi a další kolegyní je Tatiana Ždanoka. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti Eh, této dohodě, považují ji za špatně připravenou, extrémně nezodpovědnou, eh, především politické rozhodnutí. Musíme oslavit důležité výročí. Před jedna, uplynulo 51 eh, let od podpisu podobné dohody s Tureckem a kdy, jak nyní vypadají naše vztahy s touto zemí. Já doporučuji, aby Ehm, pro ty, kteří naivně sní o eh, rychlém pokroku v otázce členství se země v Evropské unii, tak otevřít oči. Eh, ehm, režim mm, pana Porošenka jim to nezodpovědně sliboval. My Mm, zveme nového obyvatele do domu Evropské unie, který je nyní nutné zásadně přestavět, proto je naše, naše eh, rozhodnutí naprosto nezodpovědné. Děkuji. Paní Ždanoka a má slovo má paní Gil. Děkuji. Já, pane předsedo, já jsem hlasovala pro zprávu Sarius Volsky, protože se domnívám, že posílení vztahu mezi EU a Ukrajinou v tomto klíčovém bodě je klíčové. Ukrajina je blízkým sousedem, jehož prosperita a stabilita stále více ovlivňuje EU. Jak ukázaly nedávné události, pevně věřím, že je v zájmu občanů obou Eh, zemí, abychom obou stran, abychom se zavázali podporovat Ukrajinu ve snaze o implementaci udržitelných ekonomických a politických reform při eh, úzké spolupráci v otázkách bezpečnosti v celém regionu. Také věřím, že tato dohoda je eh, zásadní pro hledání politického řešení krize na Ukrajině, která bude respektovat suverenitu a teritoriální integritu země. Komisař Tekucht oznámil, že vstup v platnost dohody DCTA mezi EU a Ukrajinou. Klíčová část této dohody bude odložena, aby nedošlo k další eskalaci napětí s Ruskem. Chápu, že podobný krok může být nutný pro deeskalaci tohoto konfliktu, ovšem Současně bych chtěla říci, že rozhodnutí Ukrajiny vstoupit do této dohody s EU je suverénním rozhodnutím a neměli bychom ztrácet ze zřetele nutnost chránit právo Ukrajiny na takovéto suverénní rozhodnutí. Děkuji. Mohu kolegům připomenout, že o vysvětlení hlasování je omezeno na jednu minutu. Pokuste se prosím to dodržet. Další řečník je

ohrozí to bezpečnost ohrozí to stabilitu bude to mít negativní konotace pro nás nově příchozí země evropské unie. žádná negativa se dámy a pánové nenaplnila. proto věřím že ani v případě ukrajiny se nenaplní a že opravdu tato dohoda povede k prosperitě evropské unie i k prosperitě eh, ukrajiny. děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A poslední řečnicí v tomto vysvětlování hlasování je Anna Maria Koracabel. bild Děkuji, pane předsedo, v době, když pan Putin teď v podstatě využívá naše slabiny a snaží se eh, překreslovat hranice Evropy vojenskou silou, v době, kdy Ukrajinci mm, mm, v podstatě trpí invazí tak je důležité, aby tento parlament se spojil a většinou, většinově ukázal podporu. Já proto jsem hlasovala pro asociační dohodu s Ukrajinou a to ze svého srdce. Upřímně, je to důležité ekonomicky, ale je to důležitý politický signál. A to, že my nejsme ochotni akceptovat tento způsob chování v Evropě. Je, oni bojují za suverenitu, za eh, celistvost, eh, za eh, Eh, demokracii a to je náš společný evropský eh, boj. A já eh, lituji, že tedy extrémní levice a pravice většinou hlasovali proti této dohodě. Já si myslím, že to je nepřijatelné a v podstatě to je něco, co je mimo evropské hodnoty, které všichni podporujeme. Děkuji. Tímto jsme ukončili vysvětlení hlasování a já přerušuji naši schůzi do 15 hodin.